krátkých a předvídatelných podmínkách. Jde o to zlepšit pracovní podmínky pro všechny pracovníci, především ty v nestandardních pracovně právních vztazích a zachovat eh, samozřejmě i tu možnost eh, inovací a adaptabilnosti trhu práce. Jde o to ale, abychom zlepšili soulad standardy pracovních podmínek a zlepšili transparentnost na trhu práce. V tomto kontextu mm, je třeba mm, vyplnit vakuum tam, kde existuje. Zaměstnanecké poměry smlouvy bez garantovaného počtu mm, hodin eh, placené práce, takzvané tedy nulové, tak ty eh, nelze povolit. V každém případě zaměstnavatele by měli zajistit, že jejich povinnosti, to znamená poskytovat korektní a komplexní informace, že to všechno budou plně splňovat. Jinak je zde riziko, že eh, takto eh, se zbaví té povinnosti a v podstatě to převedou na třetí stranu s tím výsledkem, že eh, ty pojistky v té smlouvě nebudou mít smysl. Dále, když zaměstnavatelé mají informovat zaměstnance o těch podstatných eh, aspektech pracovně právního vztahu, tak je třeba vyjasnit, že tyto informace také mm, budou eh, zahrnovat formální požadavky, které se týkají výpovědi a jakékoliv termíny pro to, aby mohli eh, napadnout Eh, třeba eh, náhrady, které eh, se týkají následku onem, nemoci mm, z povolání a podobně. Také by mělo to zahrnovat povinnost poskytovat informace o časových lhůtách podle kolektivních smluv, pokud jde o jejich nároky z těchto smluv vyplývajících. Z praktických důvodů tyto detaily jsou důležité, aby se zabránilo zaměstnancům v tom, že třeba by nevěděli o těch lhůtách a tím pádem by nemohli uplatnit svá práva. V tomto kontextu tento dokument, kterým bude informován ten zaměstnanec o zaměstnaneckém vztahu, tak to musí dostat na papíře. Pouze na žádost toho zaměstnance ten dokument by mohl být, být poslán elektronicky s tím, že tam bude eh, záznam o doručení a především se to týká těch vysílaných pracovníků zahraničních. Musí to být jazyce, kterému rozumí. Pokud je odměňování, zahraniční pracovníci by měli být přímo a jasně informováni a ne je odkázat na ustanovení, kterým nemohou rozumět. Dále, abychom se vyhnuli zneužívání eh, zkušební lhůty, opět eh, tady máme to je základní právo. Takže členské státy musí zajistit, že když eh, ten vztah eh, obsahuje probační, tedy zkušební dobu, tak tato doba zkušební by neměla být delší než tři měsíce. Kromě toho členské státy, které jsou odpovědné za mm, vyvažování konfliktních zájmů obou stran, tak členské státy by měly stanovit podmínky neslučitelnosti, když tyto restrikce jsou odůvodněné, jako třeba ochrana eh, podnikového tajemství nebo eh, vyhnout se konfliktu zájmu. V každém případě zaměstnavatele by neměli mít možnost eh, unilaterálně se domáhat té neslučitelnosti v tom novém návrhu je třeba explicitně uvést, že ty normy, standardy podle tohoto návrhu nemohou být zhoršeny kolektivní smlouvou. Kromě toho, členské státy musí zakázat propouštění eh, na základě práv, eh, která jsou založena toto směrnicí. A i je třeba stanovit jasné právní důsledky takového mm, propuštění, které bylo protiprávní a e, zakotvit tedy, jaké budou důsledky. Zaměstnavatel tedy musí poskytovat dostatečné informace o důvodech propuštění, jinak to propuštění mm, se považuje za právně neú, za, prá, za neúčinné. A je třeba při, přijmout další kroky pro to, aby ta lhůta pro možnost eh, odvolat se, respektive napadnout to propuštění, tak ta lhůta je pozastavená do té doby, než dostane ten zaměstnanec eh, písemně ty důvody propuštění. Jinak by to bylo na úkor těch zaměstnanců, kteří třeba by anticipovali to, že dostanou ty eh, důvody, čekali by a poté by mm, mm, promrhali lhůtu. Dále je třeba explicitně zakotvit, že implementace této směrnice nemůže být důvodem pro nějaké odchylky a mm, od situace, která již existuje v členském státě, když tam existuje určitá obecná ochrana eh, zaměstnanců. Celková míra ochrany podle tohoto návrhu by neměla být nižší. A v, tom důsled, v tomto důsledku členský stát by měl postupně zlepšovat míru ochrany Eh, zaměstnanců hm, ve smyslu tohoto návrhu a musí to být zcela v souladu s Evropskou chartou základních práv EU a s Evropskou sociální chartou. Vždy ne, ne, nesmíme zapomínat, že podle článku 31 Charty základních práv každý zaměstnanec má právo na pracovní podmínky při plném dodržení jeho zdraví, bezpečnosti a důstojnosti. Děkuji za pozornost. Thank you as well. Děkuji. Má někdo nějaký komentář? Prosím. Já jsem stínovým zpravodajem k této zprávě a na úvod bych rád poděkoval panu Krysogonosovi za předložení této zprávy. Já už jsem měl celou řadu různých schůzek eh, v Bruselu i na Maltě s různými stranami a vždycky jsem dbal o to, aby ty zainteresované strany, se kterými setkávám, byly zástupci jak zaměstnavatelů, tak i různých eh, kategorií zaměstnanců. A možná, že bych se mohl s vámi podělit o některé ze svých závěrů, které potom samozřejmě se asi promítnou i do mých pozměňovacích návrhů. Například eh, s ohledem na e, tu potřebu mít eh, písemné prohlášení a jasnost od začátku, to je také zásadní věc. To je například o to, že teď je možné udělat výjimku, když ten zaměstnanec pracuje méně než 8 hodin týdně, což je ale ta legislativní mezera a možná, že by bylo lepší, aby ta podmínka byla 8, měsíc, pardon, 8 hodin za měsíc. Zaměstnatelé si stěžují, že jim to nedaří se vyrovnat například se sezeností dané práce. A samozřejmě si spochybují, proč vůbec taková výjimka by měla existovat, ale ta připomínka je relevantní, protože je potřeba se eh, vyhnout nějakým formám nestabilní práce. To, jestli je potřeba mít nějakou celoevropskou definici pracovníka, mm, Někteří si myslí, že je lepší to nechat na eh, členských státech, ale v případě, kdy ti pracovníci přechází z jednoho státu do druhého, tak by bylo možná lepší to definovat na evropské úrovni. Co se týče smluv, eh, tak eh, by možná bylo dobře přejít i na nějaký papírový dokument, protože eh, by potom bylo snažší, aby ten zaměstnanec opravdu věděl, jaké jsou podmínky jeho zaměstnání. Zase jsem se setkal s argumentem, že v některých situacích by to možné nebylo hned na ten první den nástupu, ale já si myslím, že bylo dobře tady vytvořit nějaký, nějakou šablonu, která by to mohla řešit. Další věc, a k tomu se vyjadřovali mnozí, tak to je to povinné bezplatné školení mohli se podívat o tom, jak eh, to funguje na Maltě, tak tady jsme měli situaci, kdy eh, lidé, kteří se ucházeli o práci v té národní letecké společnosti Air Malta, měli povinně se zúčastnit školení, měli si to sami zaplatit a eh, pak vlastně ani neměli záruku, že budou zaměstnaní. A teď LCS, což jsou instruktoři tak eh, si mají platit za své školení. Tam, kde jsem měl přítomné jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance se všichni shodli na tom, že je to neakceptovatelné. Pokud je to školení povinné, pokud je to požadavek eh, zaměstnavatele, tak ho ten zaměstnavatel musí poskytnout bez žádných dodatečných nákladů pro zaměstnance. Jediná nevyřešená věc, která by asi mm, byla odůvodnitelná, z pohledu zaměstnavatele, to je, že musí být nějaká záruka toho, že ta investice do zaměstnance se potom vrátí, tedy že ten zaměstnanec přiměřeně dlouho, v řádu měsíců eh, pracuje v tom zaměstnání a že tedy hned zase neodejde. Co se týče eh, zkušební lhuty, eh, k tomu zase panovaly různé názory. Já si myslím, že 6 měsíců je dobrý limit ale je možné také se zamyslet nad eh, třemi měsíce A pokud vím, tak teď už eh, tady je také možnost, eh, že v některých zemích, kde to neexistuje, takže by ten předpoklad, že pokud ve smlouvě nic takového není upraveno, takže by ta lhůta byla 6 měsíců, pokud tedy ta smlouva to neupravuje jinak. Takže podle mě by se také mělo změnit. A ještě jedna věc, to se týká paralelního zaměstnání a tady hlavní otázka byla, jak můžeme očekávat, že pracovníci na čáteční úvazek budou akceptovat tu podmínku, že nebudou pracovat někde jinde, když pracují na čáteční úvazek a potom jim nějaký zaměstnatel po ně chce exkluzivitu. Samozřejmě s výjimkou nějakých případů, kde jde opravdu o nějaký, opravdu o nějaký konflikt zájmu. Já chápu, že to pokušení může být velmi vysoké, ale my nejsme výbor pro zaměstnanost. Mám-li k tomu něco říci, tak ta definice pracovníka už byla přijata soudním dvorem, takže myslím, že nám nechybí tato definice. Ještě nějaká žádost o slovo? I, Do you want to speak to this point? Vy se hlásíte o slovo k tomuto bodu? Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca... Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem této zprávy. A proto bych chtěl uvést ještě několik stručných připomínek k této tematice. Já považuji tuto iniciativu za velice hodnotnou, zvláště z hlediska transparentnosti, protože jedná se také o předvídatelnost těchto pracovních podmínek. Ale vedle toho je nutné ještě udělat určité úpravy, které by zajistily, že daná směrnice bude pokrývat všechny oblasti, které do toho spadají, tak, aby to bylo transparentní a v pořádku. Já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že ten eh, flexibilní pracovní systém eh, právě existuje eh, nyní v této digitální společnosti. Samozřejmě, že ta flexibilita by se měla projevovat tím, že bychom reagovali rychleji a efektivněji na změny ve společnosti. Předávání důležitých informací eh, pracujících musí proběhnout před začátkem pracovního poměru. To znamená ne po dvou měsících nebo v rámci dvou měsících. Pokud se zakází nebo zakážou nebo omezí některé doložky, jako eh, například eh, průprava, která se týká také nákladů a zákazy, tak to je věc, kterou musíme zohlednit z hlediska tohoto návrhu. A e, musíme tedy se snažit vytvořit pozitivní rámec, který by byl e, jaksi mm, příznivý jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance. Děkuji. Děkuji. Tam se se komise bude chtít e, něco říct? Ne. Se dívám na pana zpravodaje Luta pro pozněvací návrhy je 29. června, jestli se nemýlím. Takže prosím to dodržte a myslím, že tím tento bod můžeme uzavřít. Budeme pokračovat eh, bodem číslo 19. Výměna názoru přítomnosti pravodajů stanovisek o ochraně osob, které oznamují případy porušování práva Unie, tedy jsou to oznamovatele a e, slovo dám paní Hozie, která je zpravodajkou k této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi spokojená, že jsem mohla účastnit této první výměny. Ohledně této návrhy směrnice, a to z několika důvodů. Jednak, myslím si, že bychom měli být spokojeni s tím, že komise vyslechla parlament, to nás vždycky potěší, když to, co požadujeme, je skutečně bráno v potaz komisí. A jsme rádi, že máme tedy opravdu tento právní nástroj pro ochranu oznamovatelů, jak jsme to požadovali v říjnu. Dále jsem ráda, že tento text, který tady dnes máme před námi, přebírá velkou část návrhů, které parlament vyjádřil 24. října 2017 ve svém usnesení. Promiňte. Teď bych se trošku vrátila k obsahu tohoto návrhu. Jednak pole působnosti. Já jsem velice ráda, že v souladu s tím, co jsme žádali, máme tady dosti ambiciozní pole působnosti v tom návrhu komise. Jedná se tam o ochranu eh, pracujících, ale také i osob, které nemají přímý pracovní poměr. Jsou to konzultanti, prostě nezávislí pracovníci, ale brigádníci kteří budou také chráněni z titulu této směrnice. A to je dobrá věc. A teď, co se týče hmotného pole působnosti. Chápeme, jaký je záměr komise. Ona chce otevřít eh, velký počet těch jednotlivých oborů, eh, kde by se uplatňoval maximálně horizontální nástroj. Jenomže tady s tím souvisí právě otázka, zda opravdu tento nástroj bude horizontální a také to souvisí s určitým s určitou absencí některých oborů, které nejsou tady pokryty tímto polem působnosti. Týká se to zvláště evropského AKI z hlediska ochrany pracujících. Tady mm, nechápeme, proč tato oblast je vlastně vyloučena z této směrnice. A další záležitost. Tento text se odvolává na porušení evropského práva. My tady chápeme tu vůli komise, která říká, že jejím záměrem je chránit od ti, kteří odhalují například podvody, anebo kde se porušuje právo, ale je tady snaha také pokrýt v podstatě taková odhalení, kde se postupuje proti obecnému právu. Já myslím, že to není dobré, protože je to příliš vágní. A otázka, eh, jak si předávání informací ohledně jednání proti obecnému jaksi zájmu není v pořádku. Znamená to, že by vlastně jakýkoliv občan se mohl ocitnout v situaci, kde by potenciálně byl jakýmsi oznamovatelem. A samozřejmě takový eh, obyčejný občan by si asi neuvědomoval, jaké nástroje tady jsou. Tady na levé straně zvedá tato dáma <laughs> ruku. Takže, ano, takže eh, obecný zájem. Tady chci říci, že prostě takový obyčejný občan prostě nemusí znát všechny, všechna ustanovení a tudíž eh, není svědom eh, těchto ustanovení ohledně ochrany. Takže to se týká pole působnosti. A pak je tady další téma, kterým jsme se velmi zabývali. A jsou to takzvané kanály oznámení. My chápeme, že komise by tady chtěla zavést jakýsi, jaksi pevný systém, jak z hlediska vnitřní, tak vnější struktury, to znamená, aby se toto mohlo rozšířit a aby skutečně bylo tady povědomí o existenci těchto možností. Já tedy chápu, že jsou tady tyto různé e, možnosti. Nicméně, jak je tady problém? Je tady příliš velké omezení těch způsobů, jaký může tento oznamovatel používat tyto cesty z hlediska například hierarchie, to znamená nejdříve musí postovat interně, pokud to nefunguje, tak pak se obrací na jak si tu ten venkovní nebo vnější kanál a tak dále. Tak tady jsou určité problémy. Komise počítá s určitými výjimkami podle kterých je možné okamžitě se obracet vlastně na veřejnost nebo na takzvané vnější kanály. Ale zatím je to příliš úzké. Je to například jaksi naléhavost, neexistence těch vnitřních e, sítí. Takže za prvé, oznamovatelé musí se podrobit podmínce prokázat, že nepoužili interní cestu. To znamená, oznamovatel je tady vystaven obrovskému tlaku, je na ně vyvíjen tlak z hlediska morálky a tak dále. A pokud musí ještě prokazovat, že už tedy se snažil obrátit na vnitřní síť, tak je zde nebezpečí, že ho vlastně odvrátíme od toho konečného cíle, odhalení určitých podvodů. Za druhé, ještě do závorky. Kdyby nějaký pracující si byl vědom nějakého porušení práva, tak by vlastně měl informovat eh, svého nadřízeného. Ale v tomto případě by bylo dobré, aby to byly regulační orgány, které byly, by byly seznámeny eh, s tímto eh, porušením zákona. To znamená, je nutné se obrátit na venkovní nebo vnější e, kanály. Protože jde o to, že oznamovatel by měl také v tomto ohledu informovat veřejnost. Pokud přijmeme tyto podmínky, tak se musíme snažit je přesně vymezit. Co se týče naší zprávy v říjnu, tak já se domnívám, že komise v podstatě převzala ty dva typy ochrany, to znamená ochrana pracujících a ochrana v oblasti e, řízení před soudy. Komise nás vyslechla, převzala návrh parlamenty, to znamená eh, obrácení důkazního přemene v případě represálí anebo tlaku, který je vyvíjet, to je dobrá věc. Pak je tady možnost poskytnout eh, soudní pomoc těmto oznamovatelům. Já myslím, že tady by bylo dobré trošku více zatlačit na ty členské státy, aby skutečně poskytovali efektivní pomoc těmto oznamovatelům. O tom jsme hovořili v naší diskusi. A dále bychom měli také posílit ustanovení, jejich cílem je chránit totožnost oznamovatele. Tato ochrana by měla být silná a ty záruky by měly být postačující. A poslední bod, který se týká ochrany. Já nejsem proto, aby se tady zaváděly sankce. To je nápad komise ohledně osob, které eh, by eh, byly oznamovateli, ale eh, vlastně by sledovali cíl pomluvy, bylo by to mala fide. Nevím, eh, jaký je smysl zavedení těchto dodatečných sankcí, protože eh, tady se v podstatě oslabuje pozice oznamovatelů, kteří by chtěli eh, předat skutečné informace a které by se vystavovaly nebezpečí těchto sankcí. Ještě v porovnání s tím usnesením jsme požadovali, aby nezávislé osobnosti měli jaksi legitimaci z hlediska stanovisek, které se týkají odhalení ze strany oznamovatelů. Anonymita. Ta tady není vůbec řešena. Samozřejmě jde tady o regulaci a myslím si, že zajištění anonymity umožňuje odhalit eh, celou řadu eh, podvodů. A dále se tady mm, nehovoří o funkci podnikových rad, které by měly také podporovat tyto oznamovatele. To znamená, jak zajistit, aby samotní oznamovatelé se nestali terčem pro následování. Takže na závěr můžeme říci, že komise vyslechla parlament a je tady ještě možnost zlepšit tento text. V každém případě se o to budeme snažit společně se stínovými zpravodaji a děkuji v každém případě za vaši pozornost. Uh, Monsieur Durand. Pan Durand. Merci. Děkuji, pane předsedo. Velice rychle. Já bych chtěl jenom říci, že samozřejmě sdílím analýzu, kterou učinila Virginie. Já bych chtěl také poděkovat komisi za to, že zohlednila žádost eh, parlamentu. A dokonce Eh, bych chtěl říci, že děkuji všem těm politickým skupinám, že akceptovali to, co jsme navrhli. Ty si pamatuješ, Virginie, jaké byly naše nápady, které jsme měli po přijetí směrnice o e, utajovaných skutečnostech. Chtěl bych ale uvést, že ta otázka ochrany v podobě anonymity za některých podmínek mi připadá naprosto zásadně důležitá. A také budeme muset diskutovat o nehierarchizaci výběru těch eh, jednotlivých cest nebo kanálů pro to, aby se odhalila eh, činnost, která jde pro veřejnému eh, zájmu. Takže někdy není možné postupovat přes vnitřní cesty, takže to je důležité. Dále se tady nezdůraznila ta záměrnost, ta úmyslnost. A to v tomto ohledu bylo také převzato komisí a to je velice dobrý pokrok. Okay. uh... <clears throat> Děkuji, pan Didier. Merci. Uh, moi aussi, uh... Děkuji. Já jako stínový zpravodaj za EPP jsem velice rád, že konečně máme horizontální přístup, proto abychom lépe chránili oznamovatele, protože o to tady jde. Ostatně si všímám, že tento návrh směrnice se inspiruje francouzským právem. A to je ostatně také důvod, možná proč je tady tolik francouzů jako zpravodajka a dále také stínový zpravodaj. Ale ještě bych chtěla říct, že je tady několik bodů, na které jsme citliví jako EPP a lpíme na nich. Ten první bod spočívá v tom, že vlastně ten venkovní jakýsi poplach, to znamená, který spočívá v tom, že ta informace je zveřejněna, nejenom je eh, jaksi eh, sdělena na veřejnost, ale je také předána tisku. To je mimořádná, výjimečná záležitost. Taková informace by měla být zveřejněna, pokud je tam eh, jaksi bezprostřední vážné nebezpečí. Pokud interní postup v rámci podniku například nefungoval, Víte, že tady byly přesně stanoveny postupy v rámci podniku, některé fungují, některé nikoliv. Samozřejmě, že musíme být bdělí z tohoto hlediska. Nicméně lpíme na principu, kdy ten Eh, kdy ta vnější cesta musí být mimořádná nebo výjimečná. Druhý bod. Proto by byla zajištěna ochrana. To znamená, proto by někdo byl vnímán jako oznamovatel, tak je nutné, aby fyzická nebo právnická osoba jednala nezištně, tedy bona fide. Podle mého názoru bychom měli z působnosti ochrany vyloučit ty, kteří chtějí prostě si vyřídit účty. My víme, že takoví lidé existují, eh, chtějí škodit, tím jsou definováni. Eh, jsou to osoby, které se chtějí eh, jaksi schovávat za tímto statutem těchto oznamovatelů a jejich záměrem je škodit. A nějakým způsobem ohrozit právní jistotu podniku. V každém případě by jednali malefide. Takže ta nezištnost a snaha po zajištění veřejného zájmu, to jsou důležité principy pro to, pokud chceme, aby ta ochrana eh, oznamovatelů byla akceptována. Třetí princip. Já si myslím, že se musíme také ujistit ohledně eh, jaksi důvěrnosti, která se týká nejen oznamovatele, ale také osob, Eh, které jsou zasaženy informacemi, protože není nic horšího než falešné, nesprávné obvinění. Samozřejmě, že se jedná o informace, které jak si potřebují být eh, zveřejněny, ale nesmíme zapomínat nikdy na prezumpci neviny. Eh, to je zásadní princip a ve všech našich zemích máme jistě příklady fyzických nebo právnických osob, které byly neoprávněně obviněny a já se domnívám, že pro nás tento princip prezumce neviny musí být zásadní a musí jít napříč všemi politickými skupinami. A nakonec poslední bod, kde musíme být bdělí. Neměli bychom čistě z principu obracet důkazní břemeno. Tady hovoříme jako advokát. Mohou samozřejmě existovat výjimky z těchto principů, případy pro následování, ale domnívám se, že je především na oznamovateli, aby prokázal pravdivost svého obvinění, spíše než aby to bylo na podniku nebo na té osobě, která, na kterou bylo vlastně zaútočena, která by měla prokázat, že to není správné. Takže my bychom měli uchovat eh, ten zdravý princip, to znamená, oznamovatel by měl prokázat eh, tuto skutečnost. Takže to jsou pro nás zásady, o kterých můžeme diskutovat. Doufám, že budou také předmětem kompromisu. A v každém případě jsou to body, kde musíme zůstat pozorní. A tak jako ostatní stínoví zpravodajové se budou snažit o vyváženost mezi legitimním eh, jaksi odhalením a respektováním osobních dat a také eh, dobré pověsti daného podniku. Děkuji. Pan Lebretno? Já jsem také velice rád, že existuje tento text. A komise skutečně vyslechla názory parlamentu a připomínám, že tento požadavek se zrodil z naší diskuse ohledně směrnice, která se týkala obchodního tajemství. A tehdy se zrodila určitá znepokojení a ve snaze, jak si sklidnit toto znepokojení, jsme požadovali konkrétní text, který by se týkal ochrany oznamovatelů, takže se to dobře rozběhlo. Já jsem rád, že vidím, že Francouzský zákon z prosince 2016 eh, částečně inspiroval tento text, takže mám určitou národní hrdost v této souvislosti. Také konstatuji, že oznamovatelé jsou předmětem ochrany a doufám, že bude dosti efektivní. Tady se stanovuje, že bude ochrana proti neoprávněnému soudnímu řízení, proti eventuálním škodlivým profesním postihům a samozřejmě, že ten postup oznamovatele odpovídá tomu, v co jsem doufal, a sice, že nejdříve se postupuje interně a teprve poté je možné zahájit eh, vnější postup a v případě naléhavé situace je možné, aby interní postup eh, absentoval a přešlo se rovnou na ten eh, vnější postup. Je tady několik bodů, kde musíme dávat pozor jaksi obrácení důkazního břemene. Já jsem vždycky zdůrazňoval, že jsem proti této myšlence. Myslím si, že to není dobrý nápad, protože jdeme příliš daleko v té snaze za každou cenu chránit oznamovatele. Musí to být vyvážené. A pokud samozřejmě je ohrožen, tak je to oznamovatel, který musí také prokázat, že je opravdu terčem represe. Také nejsem úplně nadšen anonymitou předchozí řečník je pro. Možná, že za určitých okolností, které by byly přesně definovány, s tím můžeme počítat, ale neměl by to být obecný princip, to by bylo příliš nebezpečné. A pak je tady ještě něco, co už jsem zdůrazňovala od začátku. Velice lpím na ochraně určitých typů tajemství, to znamená národní obrana, zdraví, vztahy mezi advokátem a klientem. Tady musíme být velice opatrní a nebylo by dobré, aby pod podmínkou oznamovatele se porušila tato tajemství, která podle mého názoru jsou důležitá a je nutné na nich lpět. Děkuji. Thank you very much. I would like to... Děkuji. Chci pouze připomenout, že jsme to poslali ke stanovisku ke 13 výborům, jejich 7 Econ, Ample, Envy, Kult, Libe a Avko jmenovali navrhovatele stanoviska. Uh, the, the, the only person that I see in, room, in the room who probably... Jediný z nich, koho tady, kdo tady ještě je, je pan Ludvigson. Chcete k tomu něco říct, pane Ludvigsone? Ano. Já tady eh, nahrazuji svou kolegyni Jeteland, ale eh, my jsme na starosti už několik let na ekonom. Já moje skupina jsme tento návrh eh, čekali už několik let, takže je velmi dobře, že konečně eh, na ně můžeme pracovat. Jsou tady ještě, eh, je tady ještě prostor pro zlepšení. Hlavní smysl té směrnice je ochrana oznamovatelů, že budou oznamovat eh, jednotlivé případy porušení práva. A jde tedy o to, aby ti oznamovatelé jasně, jednoduše chápali, v čem ta jejich ochrana spočívá, kde jsou chráněni a kde ne. Jsou tady určité nejasnosti ohledně rozsahu působnosti. Například článek 153 by neměl fungovat jako další právní základ. A A je tedy možné, že některé případy porušení práva nebudou nahlášeny. A pak eh, si myslíme, že ten návrh by mohl eh, vyjasnit roli odboru. Je dobře, že sociální partneři tady jsou zmíněni o článku 4.1, ale možná, že by to šlo ještě lépe vyjasnit. Minimálně s ohledem na, ten, na tu možnost eh, eh, nahlásit takový případ prostřednictvím odboru, ale také anonymně. Děkuji vám. Děkuji. Chce komise něco říci? Není tomu tak. Paní Rozier, chcete ještě něco dodat? Pouze to, že se pokusíme to projednat eh, v tom časovém plánu, který máme, který je velmi ambiciozní. Doufám, že všichni eh, dostojí tomuto úkolu. Děkuji, chci tedy uzavřít tento bod. Budeme pokračovat bodem číslo 20. Výměna názoru o reprezentativních akcích na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. A slovo má pan zpravodaj Didier. Merci, monsieur le président. Euh... Je félicite euh, tout d'abord la commission. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat Evropské komisi za tuto iniciativu. Jejímž cílem je lépe chránit spotřebitele. Tento návrh směrnice především má za cíl zmodernizovat směrnici eh, eh, z roku 2009 eh, o tedy soudních příkazech a potom i Máme zde tedy již iniciativu Evropského parlamentu, pana Léneho od roku 2012. Devět zemí Evropské, Evropské unie pořád nezavedlo mechanismus eh, kolektivních žalob, hromadných žalob. Takže dnes eh, ty vnitrostátní předpisy jsou roztříštěné, což je na úkor Evropské unie a především na úkor spotřebitele samotného. Náš cíl je jaký? Eh, takže tady, abychom společně, spolu se stínovými zpravodaji, spolu s výborem IMCO, tedy přidruženým výborem, abychom našli nezbytnou rovnováhu mezi zvýšenou ochranou spotřebitelů a právní jistotou podniků. To znamená na jedné straně přístup ke soudům Eh, aby eh, se mohl spotřebitel domáhat náhrady své újmy a především zavedení nových eh, typů hm, porušení práva, tedy nových skutkových podstav a podstat, aby to především mělo i preventivní, jenom restaurativní účinek a potom, aby zde byla taková garance, že se to, ten systém hromady žlob nebude zneužívat. Zde my budeme pracovat na několika otázkách a zde bych chtěl zmínit eh, pár úvah, o kterých se teď diskutuje. První se týká pole působnosti. Poněvadž návrh směrnice pokrývá celou řadu oblastí, kde lze podávat hromadné žaloby. Je tam seznam, který není vyčerpávající, jako ochrana údajů, životní prostředí, cestování, cestovní ruch, tedy turistika a tak dále, zájezdy. A musíme si položit otázku, zda to rozšíříme nebo ne tedy toto pole působnosti, jako například na oblast zdravotnictví. Za druhé, druhý bod k diskuzi, ten se bude týkat těch kvalifikovaných subjektů, které mohou podávat tyto žaloby. Dnes existují kritéria, která figurují v návrhu směrnice, kritéria eh, dobrého jména, reputace, aby ten kvalifikovaný subjekt eh, tedy ne, nebyl ziskový, aby bylo transparentní financování, aby jeho zájmy byly legitimní a mm, podle komise pouze organizace spotřebitelů a veřejnoprávní nezávislé organizace mohou eh, tedy se kvalifikovat, podávat tyto žaloby tato kritéria je třeba harmonizovat, protože jinak nebudeme moci, je třeba mít stejná, aby došlo ke skutečné harmonizaci v členských státech. A je třeba si položit také otázku. Eh, zdali eh, by, eh, ten, zdali by tyto kvalifikované subjekty by měly mít legitimně monopol, nebo ne? Dále je to mm, rozšířené informace, tedy poučení toho spotřebitele, jak by měl být poučen, informován. Návrh směrnice podle mě by měl lépe eh, definovat například zdali všichni dotčení spotřebitelé automaticky se mm, zapojí do toho soudního řízení, budou tedy účastníky, anebo zdali mm, fyzické a e, právnické osoby, které se připojí k té žalobě, zdali musí vyjádřit e, explicitní souhlas. A poslední důležitá diskuze, i když zase to není vyčerpávající diskuze, ta se týká právě rizik e, přeshraničního porušování práva, tedy těch deliktů, které probíhají na celoevropské úrovni. Teď je otázka, zdali to budou procesy podle zemí, anebo jeden proces, soudní proces za celou EU. Takže pokud by to mělo být za celou EU, tak podle jakých kritérií se vybere země jurisdikce? Chceme tedy zharmonizovat, nebo to nechat na každé zemi, aby si upřesnila sama své pole působnosti, upravila si to sama s tím, že je zde riziko, které se e, týká potom rozdílného, roz, rozhodné rozhodovací praxe, kdy se budou aplikovat různá kritéria, třeba kdo se kvalifikuje, kdo se nekvalifikuje, a takže jak jsem to popsal před chvílí. A dále, my víme, hm, co je zde diskutabilní, to každý cítí a já doufám, že s politickými skupinami se dohodneme, ale o co nám jde, to je jasné. Nalézt správnou rovnováhu. Na jedné straně cítíme, že je zde velká legitimní poptávka větší ochrany spotřebitele. Na to je třeba absolutně reagovat. A protože ať jsou to klienti, zákazníci, uživatele, investoři nebo turisti. Na druhé straně je třeba, a to je také naše role, abychom mohli nabídnout eh, dostatečné záruky podnikům, eh, kterým jde o právní jistotu a o to, aby mohli pokračovat v ekonomické činnosti. A pokud se nám podaří nalézt tuto správnou rovnováhu která od nás bude to vyžadovat, to je daleko, to je potom lepší, protože o to jde v tomto parlamentu přece hledat kompromisy. Myslím si, že tak se nám podaří rychle dospět k návrhu, který bude nosný a který eh, tedy teď Eh, eh, před tou volební kampaní ukáže, že k čemu slouží Evropa. Lépe chránit lidi, spotřebitele, aby se mohli domáhat náhrad eh, své újmy. A je třeba, abychom my tady nabídli, ale na druhé straně i právní jistotu podnikům, které také nemohou být obětí tedy našeho konání. Měli bychom jednat rychle, já v příštích dnech teď stanovím velice konkrétní harmonogram s přidruženým výborem, tedy výborem IMCO. A dva cíle máme. Jednak, abychom to udělali co nejrychleji a druhý cíl je za každé situace tato směrnice by měla být přijatá na plénu před koncem funkčního období poněvadž za prvé spotřebitelé potřebují tuto ochranu a za druhé myslím si, že my všichni zde poslanci v parlamentu také potřebujeme v příštích měsících ukázat, do jaké míry Evropská unie může eh, být takovým štítem a nástrojem ochrany. Děkuji. Děkuji. Pani Delvu, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zde uvítat tento návrh, mm, který nám tady předložila, konečně tedy předložila komise, protože mm, ta zpráva z vlastní iniciativy je z roku 2012. Je to užitečný návrh a stejně nutný. Já nebudu opakovat veškerou tu argumentaci, kterou zde zmínil zpravodaj ale také musím poukázat na opatrnost, eh, kterou vykazuje komise vůči členským státům, která se nechce zasahovat do kompetencí členských států, to je jasné, a hmotné, hmotného práva se to netýká. My zde nevytváříme hmotné právo, které se týká náhrady škody. Ne. To se týká procesního práva pouze. A vlastně členské státy, pokud jsem to všechno dobře pochopila, že byste mi opravili, mm, mají docela velký manevrovací prostor protože budou sami jmenovat ty kvalifikované subjekty, samozřejmě podle kritérií, eh, která ještě se upřesní. A rozhodnutí eh, eh, opt-outu, to také je na eh, úvaze členských států, otázka přípustnosti žalob, dokazování a tak dále. To všechno spadá do kompetence členských států. Snad se nám to všechno podaří. Ale určitě něco tam lze ještě vylepšit. Za prvé, co mi leží na srdci, je aby No, pokud nějaký členský stát má procesní předpisy, které budou více chránit, ochranářské než toto, tak to nelze, nelze spochybnit. Tedy 1.2. Článek 1.2 musí upřesnit, že jde o minimální harmonizaci. Nelze snižovat standard. A druhá věc, pole působnosti. Zde článek 2, ten se odkazuje na přílohu a tady samozřejmě to lze ještě prodloužit, ale mám otázku. A zde chci eh, poukázat na ochranu údajů podle přílohy. To znamená, že ta eh, újma tedy, morální újma také sem bude spadat, nebo ne, nebo se to omezuje pouze na materiální újmu. Takže to je otázka zatím. A teď, pokud jde o pole působnosti, takže já jsem se trochu divila, když jsem tam viděla tu revizní klauzuli, článek 18 odstavec 2, e, a to, že práva cestujících e, spadají pod tu revizní klauzuli. Já jsem si kladla otázku, proč cestující, e, snad to znamená, že bychom chtěli spochybňovat jejich práva, to mě trochu zneklidňuje. A dále. Pokud jde o článek 6 odstavec 2, tak to výjimka pro takzvané složité kauzy. Já myslím, že tady také se to musí vyjasnit. co to jsou složité případy, protože když máme velké právní vykum, no tak to potom, takové ty šedé zóny, no tak to by potom ta norma neměla moc smysl. Já jsem pochopila, že tady jde o případ, kdy, lze, kdy je složité kvantifikovat, vyčíslit tu újmu, tu škodu. No, dobře. A dále, Pa, za páté, tady také potřebuji vysvětlení. To se týká článku 16, který upravuje ty přeshraniční žaloby a kdo bude mít právo zastupovat ty spotřebitele. Tady si mohu představit eh, Eh, takovou tu evropskou hromadnou žalobu, no dobře, no buďme ale realisti, měli bychom si vyjasnit, jaká, hm, jak, jak to tedy bude v těch přeshraničních žalobách. A závěrem, já jsem již hm, slyšela velké obavy, které zazněly, že je zde eh, riziko zneužívání tohoto institutu, této žaloby. A já, takže my v tom návrhu, já myslím, máme dostatek pojistek, abychom mohli rozptýlit tyto obavy. Já mohu některé popsat, jako například, kdo je kvalifikován, tedy kdo má tu eh, legitimaci potom eh, ta žaloba na náhradu škody může pouze být možná na základě eh, pravomocného rozhodnutí, když došlo ke konstatování porušení práva, potom, že tedy se to musí, musí to probíhat před soudem, ne před, před státním orgánem, potom transparentnost těch subjektů a potom kontrola financování ze strany třetích, subje, třetích stran. Takže já myslím, že tady jsme rozptýlili všechny tyto obavy. A já tady souhlasím se s pravodajem, panem Didierem, že je potřeba jednat rychle. Právě proto, abychom spotřebiteli v Evropě nabídli řízení, které bude jednoduché a především těm devíti zemím, které nemají ještě právní úpravu a nenabízí svým spotřebitelům tuto možnost hromadných žalob. Takže budu se těšit na spolupráci se zpravodajem a děkuji komisi za vysvětlení. This is Gebhardt. Pani Gebhardt. Ja, danke schön. Děkuji. Děkuji za hmm, toto velmi jasné vymezení i eh, já, podobně jako paní Delvo, jsem byla velmi ráda, že ten požadavek, který tady už řadu let eh, v Evropském parlamentu máme, aby konečně jsme dospěli k nějakému návrhu zákona a že teď ho můžeme projednávat, protože eh, je to potřebné v té mm, srůstající, integrující se Evropě, kde vzniká postupně ten jednotný trh, tak by bylo dobře, aby také vznikl jednotný trh pro spotřebitele. A po těch skandalech jako Dieselgate nebo po dalších případech eh, podobného typu by bylo Eh, skutečně potřeba, aby spotřebitelé měli nějaký nástroj k dispozici, aby jim to pomohlo a aby to nebylo příliš náročné. Myslím, že něco z toho, co tady komise navrhuje, je velmi pozitivní. Jednak eh, je to ten systém, který mě zabránit tomu, aby ten nový business model byl doprovázen žalobami, aby například ne vládní organizace, které nemají nějaké komerční zaměření, dostali toto právo ne jiní, tak to mi přijde jako velmi dobrý nápad. A to by eh, tady rozhodně mělo zůstat. Protože to představit i jiné, kteří by možná to měli také mít možnost získat, ale na to bychom měli dávat pozor. Myslím, že to, co v tomto smyslu komise navrhuje, velmi dobré. Podobně jako kolegyně Delvo, já si myslím, že je to tady velmi vyvážené, že komise se skutečně zajímala o to, jak by to mohlo v praxi dobře fungovat a eh, jak eh, ponechat členským státům dostatek eh, nebo jejich vlastní kompetence a svrchovanost, ale přitom tu věc eh, posunout o něco dál. Všichni víme, že eh, právní úpravy ve členských zemích jsou velmi odlišné, ty tradice se velmi liší a to je potřeba, k tomu je potřeba přihlednout. Také si myslím, že je dobře, že rozsah působnosti zahrnuje celou řadu 59 různých směrnic, ale Ještě bych možná navrhla další, aby se to ještě rozšířilo. Měli bychom zohlednit současnou legislativu, jako jsou digitální obsah, elektronické komunikace nebo kodex elektronické komunikaci, ten celoevropský penzijní produkt. Celá řada dalších oblastí, které zatím ještě nejsou eh, ve formě platné legislativy, ale měli bychom je předjímat, aby i tyto otázky do toho byly zahrnuty. A ta možnost tady určitě bude. Podobně jako kolegyně Delvo, já jsem narazil na ten článek 18, na to e, výjimečnou úpravnou výjimku pro cestující. Ani mně to není úplně jasné, co přesně je ten důvod eh, pro to. A myslím, že bychom neměli příliš složitou úpravou eh, vyvolávat právní nejistotu. To určitě rozhodně není potřeba. Myslím, že by to komise ještě mohla jednou vysvětlit, jak to přesně bylo míněno. Já jsem to každopádně nepochopila, proč to je v té podobě, v jaké to je. Ale celkem za to musím říci, že jsem spokojená s tímto návrhem a podobně jako Didier a, Fra- a paní Delvo, myslím, že to je možné dále vylepšovat, ale celkem za to eh, je to pozitivní věc, na které musíme dále pracovat. Thank you very much. Uh, I also have one comment. Děkuji, já mám komentář v mém volebním okrsku. Ten návrh vzbudil velký zájem a možná trochu opatrný optimismus. Především jsem dostal otázku týkající se toho, jak zabránit tomu, aby to nebylo zneužíváno jako institut eh, kolektivních žalob ve Spojených státech. A to bychom měli asi dbát eh, během eh, projednávání tohoto návrhu. Chce k tomu komise něco říct? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat všem poslancům, panu zpravodajovi, stínovým zpravodajům za jejich připomínky. Děkuji za ten e, úvod, ten byl velmi kompletní. Myslím, že to ukazuje velmi dobré porozumění našemu návrhu, který eh, je pořád velmi složitý a také děkuji za ta pozbudivá slova. Možná několik eh, informací, které bych tomu dodala. některým částem toho návrhu, o kterých tady byla řeč, o kterých mluvil jak pan zpravodaj, tak i stěnují zpravodajové. Nejprve oblast působnosti. Vy jste správně pochopili, že jsme předpokládali, že jde k rozšíření eh, oblasti působnosti té současné směrnice, která zahrnuje pouze čistě práva spotřebitelů. Chtějme tam zahrnout i celou řadu dalších nástrojů z komunitárního práva několika oblastech, doprava, životní prostředí, energetika, zdravo, zdraví, ale také jde o vztahy mezi obchodníky a zákazníky. Samozřejmě je možné diskutovat také o možnosti to rozšířit. Dál. Důvod, proč jsme zvolili přesně tyto nástroje a ne jiné. Co se týče oblasti působnosti, tato úprava ta úprava pro cestující v letecké a železniční dopravě, ten článek 18, eh, je specifický případ, protože, jak víte, v současnosti se v Radě a parlamentu eh, projednává také úprava cestujících eh, této dopravě. A vaše se tam také o tom, že by cestující měli možnost podávat stížnost a vymáhat svá práva bilaterálně a žádat o kompenzaci v případě porušení svých práv. my počkáme, jak bude pokračovat projednávání těchto návrhů, jestli skutečně ta ochrana, která bude přištěna, bude dostatečná na té bilaterální úrovni. A nebo jestli by to vyžadovalo takovou úpravu té kolektivní žaloby. Takže to byl ten důvod pro to, proč ten článek 18 vypadá eh, tak, jak eh, je formulován, Samozřejmě o ně můžeme dále diskutovat a můžeme vám k tomu dodat další informace. Co se týče těch kvalifikovaných subjektů, kteří by v případě mohli eh, jednat, tak jsou tady ta kritéria, o kterých tady byla řeč. Už jsme vysvětlovali, proč jsou to právě tato kritéria. co se týče typu toho subjektu, tak naším cílem nebylo vytvářet monopol pro spotřebitelské organizace nebo pro úřady na ochranu spotřebitele, ale spíše aby toho názoru, že by v případě, že ten daný typ organizace splně tato kritéria, tak by měl být zařazen na ten seznam těch kvalifikovaných subjektů v daném členském státu. Ale možná je tam eh, nominovat i další, pokud ta kritéria budou splněna. A co se dále týče obsahu působnosti z jiného hlediska, paní Delvo odkazovala na článek 2, co se stane, když členský stát eh, má určitý mechanismus a ten funguje dobře, tak v článku se vlastně říká, že český stát si může nechat i ten alternativní systém, který eh, má chránit ty kolektivní zájmy potřebitelů. V tomto případě by to byla minimální harmonizace. My jsme to už, eh, tyto podobné otázky řešili, když jsme to projednávali na radě. A uvidíme, jestli bude potřeba dále upřesnit zní tohoto článku. To si ještě ponecháme na úvahu. Tolik eh, tedy z mé strany, dodatečné informace, ale Samozřejmě jsme vám k dispozici, pokud eh, si budete chtít vyjasnit další nejasné body eh, v textu této směrnice. Děkuji vám. Pan eh, Volker. Děkuji. Já mám také ještě jednu doplňující otázku na komisi. Já jsem spokojený s tímto návrhem. Myslím, že ty pojistky, které tam jsou zabudovány, aby nedocházelo ke eh, zneužívání této možnosti jakési žaloby. A musíme si uvědomit, že ten obsah eh, žaloby se měl stahovat i na služby a já si myslím, že v případě takové žaloby nějaké spotřebitelské organizace by to mohlo být problematické. Eh, vezmeme si případ Diesel, kdy Eh, bude takový spotřebitelský svaz eh, požadovat eh, placení nějaké kompenzace a jak by potom to mělo přesně vypadat? Dostane to on, ten spotřebitelský svaz nebo asociace, nebo to mají být ti, kteří se zaregistrují k této žalobě. Mě trochu chybí informace, abych to pochopil, jak by něco takového mohlo probíhat. Would the Commission wish to ask, uh, answer the question? Chce na to komise uh, zareagovat? Možná mm, vám dám trochu začátek této odpovědi. My nechceme regulovat hmotné právo, tedy co bude předmětem těch porušení, pouze ty procesní věci. Takže moje odpověď na tuto otázku to bude hrozně záviset na to, v které oblasti práva dojde k tomu porušení. Jestli jsem dobře pochopila vaši otázku. But I'm happy to try to provide further clarification. Ale samozřejmě, pokud budete chtít, tak se můžu pokusit vám to vyjasnit ještě víc. Děkuji. Pokud uh, už pan zpravodaj nechce nic uh, dodat, tak můžeme uzavřít tento bod a pokračovat eh, s následujícím. To je bod číslo 21, výměna názorů o rychlém eh, urovnávání komerčních eh, sporů a slovo má pan pravodaj Tadeusz Věvka. Panie przewodniczący, myślę, że to będzie taka wstępna. Děkuji, pane předsedo. Toto je zpráva z vlastní iniciativy, mm, takže toto je k tomu první výměna názoru. Vlastně to má být nějaký zrychlý, zrychlený postup. A do toho to, aby vznikl nový nástroj, který by měl na pomoci fungování jednotného trhu. Otázka je, jestli to skutečně potřebujeme. Ta odpověď eh, na to by mohla být velmi jednoduchá, protože podle Světové banky se odhaduje, že urovnání obchodních sporů je ve členských státech dlouhý proces a může trvat až tři nebo čtyři roky. Znamená, že ty strany sporu poměrně dlouhou dobu musí eh, zvládat poměrně náročné právní eh, procesy, komplikuje to život, také kvůli otázce volby práva. Nějaký podobný další spor může bránit eh, fungování Eh, takového podniku nebo společnosti, protože například si budou muset vytvářet eh, kapitálové rezervy, aby mohli zvládnout takový obchodní spor. A pokud eh, si ty kapitálové rezervy vytváříte po dobu několika let, tak to v podstatě může jakoukoliv společnost dostat do finančních potíží. určitá část této práce již byla provedena, protože eh, už jsme pracovali na přepracované verzi Bruselu 1, tam jsme zjednodušovali vymáhání nebo výkon těchto mm, eh, postupů, tím, že jsme odstranili eh, postup exekvatur, a to bylo velmi užitečné. A ty zjednodušené postupy teď fungují v praxi. Ale ještě další věc se týká malých pohledávek. To jsou eh, typicky spory, které iniciují spotřebitele, které nepřekračují eh, většinou 5000 tisíc euro. A to také bylo eh, velmi pozitivně přijato eh, evropskými občany. Když se na to podíváme, tak možná, že by šlo vyzvat komisi, aby předložila návrh zákona o přeshraničním urovnávání sporů s cílem je zjednodušit, zejména v případech, kdy jde o spory mezi podniky. Tento zrychlený postup by potom mohl být eh, nazván zrychlené evropské eh, řízení a mohlo by to tedy vést k zrychlení těch postupů, které kolikrát trvají až pět let. My se této debaty rádi zúčastníme. Podle nás by to šlo zcela zkrátit až na pět měsíců, což by byl velmi významný eh, pokrok. A také by to eh, znamenalo více právní jistoty pro podniky a výrazné úspory pro zúčastněné strany, pokud by se podařilo zkrátit průměrnou dobu těchto řízení. ty přeshraniční eh, spory. To souvisí s nařízením Řím 1 s volbou příslušnosti. To nemusí nějak souvislet s sídlem té eh, společnosti, ale možná spíše předmětem té smlouvy nebo místem vykonání nebo vymáhání té smlouvy. Tento postup by v ideálním případě nekomplikoval eh, výběr práva podle nařízení Řím 1 a mohlo by to potom sloužit jako alternativa pro eh, evropské společnosti. A mohli bychom tady také prodiskutovat eh, tu souvislost mezi eh, volbou práva a místem podnikání nebo místem výkonu no, plnění smlouvy. Otázka, jestli něco takového vůbec potřebujeme. Evropská unie teď mění svou tvář. Čelí teď blízké, brzkému Brexitu. ale také potenciálně intenzivnější spolupráci mezi členskými státy a možná, že tento návrh by mohl přispět k zjednodušení fungování vnitřního trhu. Takže musíme doufat, že tato první výměra názor bude užitečná. Mohl by tomu prospět i workshop, který je naplánován na zítřejší dopoledne, kde si budeme moci vyslechnout eh, experty v této oblasti. To je z mé strany všechno, pane předsedo, a přirozeně rád odpovím eh, nebo zareaguji na jakékoliv připomínky nebo otázky od kolegů. Děkuji vám, paní Delvo. Ehm. Musel odjet eh, na neplánovanou akci do Itálie, tak já přečtu to, co píše. Takže chci poděkovat. Kolegové, jenom pár předběžných poznámek, mm, předběžných, protože teprve diskuze začaly a mm, příštích týdnů. V této činnosti, ale jenom mohu říci a zdůraznit něco, co je evidentní, a to je efektivita spravedlnosti. Chci zdůraznit, na eh, nelegislativní iniciativy, které také dobře znáte, a to je třeba soud. Chci zúraznit eh, na eh, nelegislativní iniciativy, které také dobře znáte, a to je třeba soud. Určitě to je oblast, kde máme pocit, že je třeba něco udělat. A budeme se těšit i na pokrok, na práce na této zprávě. Děkuji. Děkuji. Pokud není nikdo jiný, kdo by se chtěl vyjádřit, tak zpravodaj. Hmm, děkuji za vaše úvahy. Návrhy. 69 pozměňovacích návrhů máme ke zprávě o mm, právu rozhodném pro uh, uh, účinky e, postoupení pohledávek, účinky na třetí, pro třetí strany. Za prvé chci, já jsem zpravodajem za prvé. Možná máme podobné názory, když ta řešení se liší. Chci zmínit tři body. První se týká vztah na nařízení Řím 1, potom harmonogram pro vyhodnocení eh, toho obvyklého, eh, obvyka jedna. To se řeší v řadě pozměňovacích návrhů, například 24. Ve zprávě jsem se pokusil to vyřešit eh, tím, že jsem vyloučil dlužníka z pole působnosti nařízení. A to ve světle článku 14 odstavec 2 přímý je pouze na Eh, postoupení smluvních pohledávek a důsledek je, že toto nařízení by se mohlo a vztahovat i na dlužníka v případě převodu ne postoupení o převodu nesmluvních pohledávek, takže to musíme doladit. A za druhé, na časování 52 například se toho týká. A zde je třeba toto ustanovení číst v tom světle, že E, třeba když se celá finanční instituce přestěhuje z jednoho státu do druhého, potom začne platit to. Takže potom je to e, ochrana spotřebitele řada a návrhu apeluje na posílenou ochranu spotřebitele. Já také se to snažím řešit v návrhu 14 a to se týká tedy těch mandatorních ústický důvod pro tato mandatorní ustanovení, která mají přednost. Takže budu se těšit na spolupráci, abychom našli vhodné řešení. To je jen pár příkladů bodů, kde mm, mám za to, že mm, nám leží na srdci stejná eh, slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, já vlastně se ujímám slova, abych vám poděkovala, vám jako zpravodaji a také komisi, za vaši pomoc a za vaše vysvětlení ohledně tohoto velice technického tématu. Takže mm, dala jsem tam málo pozměňovacích návrhů, budu velmi stručná. Pro mě je tady ještě následující otázka. Proto, abychom měli větší právní jistotu, tak si myslím, že není nezbytné tam dělat výjimky z hlediska sekuritizace. Takže musí tady existovat nějaké speciální postupy pro ty velké banky? Pro mě zatím nemám tady, nenašla jsem uspokojivou odpověď. A druhý bod. Společně s paní Gebardovou jsme chtěli vyjasnit, že v situaci, kde do toho vstupují spotřebitelé, tak eh, tady eh, vždy by to mělo být pokryto jaksi eh, právem, které by bylo silnější z hlediska ochrany spotřebitelů. Takže toto se musí ještě vyřešit, ale v každém případě já jsem si jistá, že nás budete dobře řídit při tom dolaďování našeho stanoviska. Paní Gebhardt. Ano, děkuji. Oni mají také ve vlastních státech. A my víme, že tady skutečně nefunguje stejná úroveň ochrany těchto spotřebitelů. A proto myslím, že bychom měli velice... Si také přeje slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji a paní Delvo. Spravodajem jsem já sám. Já vím, říká. V podstatě hmm. na začátku když jste řekl vztah s Římem 1, potom vyho, eh, vyhodnocení eh, obvyklého bydliště toho Eh, postupitele, to je také velice důležité. Potom vztah s Římem jedná Možná různí lidé mají různé názory, hm, pokud jde o pole působnosti, vztahy pouze a hm, práva impersonam, takže eh, není možné potom se domáhat eh, vůči někomu, kdo nesplňuje tyto závazky a takže ne vůči všem, takže ne erga omnes, včetně dlužníka stále se nám podaří nalézt eh, i aware that when it used the, the phrase... A takže eh, samozřejmě mm, je třeba se podívat na eh, ještě ty časové rámce, které bylo podle navrhla Eh, tedy eh, tu eh, lhůtu určitou a potom to bude na zákonodárci, aby rozhodl, jak ta lhůta se bude mm, posuzovat, vyhodnocovat. Jedna možnost je, aby ta materiální doba mm, lhůta byla stejná jako, tedy rozhodne datum je to datum, kdy ta pohledávka se stane účinnou vůči třetí straně a nebo uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, to může být také rozhodné datum, to je otázka pro zákonodárce, jak posoudí to rozhodné datum. Dále, ochrana spotřebitele. Zde komise vcela v souladu s, eh, s parlamentem, aby tedy nebyla dotčena ta mandatorní eh, ustanovení a předpisy chránící spotřebitele, která mají vždycky přednost, takže ano, to tam někam napíšeme, že tento návrh se nedotýká, eh, neovlivňuje jak zmínila paní Delvo, to je sekuritizace. Komise je názoru, že nám se podařilo nalézt kompromis v tomto návrhu, návrh, který by ošetřil potřeby všech eh, hráčů na trhu právo toho postupitele, jeho, jeho obvyklého bydliště, a nebo právo země, kde existuje většina těch pohledávek. Váče přijetí ve výboru bude 10. července. To je plán. A nyní budeme pokračovat. Váče přijetí ve výboru bude 10. července. To je plán. A nyní budeme pokračovat bodem 23, což je návrh stanoviska, který se týká eh, globalizace obchodních aspektů a zpravodajem je pan Le Breton. Pane předsedo, komise výbor pro mezinárodní obchod se rozhodla, že se zamyslí nad globalizací a zvláště nad obchodními aspekty a tudíž výbor Jury nemohl toto přejít mlčky, protože obchod samozřejmě vyžaduje právní regulaci. Takže eh, chtěl bychom předložit několik myšlenek. Jednak globalizace je realitou. Ani toho velkého principu, který už je v našich smlouvách, to znamená dodržování národního práva, subsidiarity a přiměřenosti. Myslím si, že je vhodné, že prezentuji ten, tuto zprávu dnes, protože dnes dopoledne jsme právě odhlasovali velmi důležitý text v tomto ohledu, ale musíme ochrana eh, chráněného zeměpisného označení. Mnoho členských států na tom lpí a proto bychom neměli to než CEFTA, takže eh, i se to objevuje čím dál více v rámci tedy Združení volného obchodu. Nicméně je nutné připomínat investic jsou sdílenými kompetencemi mezi EU a státy. A já e, lpím. Toto vše vlastně spadá do této sdílené kompetence, takže to musíme neustále připomínat. A poslední bod, poslední směr, který by řízení, o tom jsme hovořili dosti často v poslední době, takže musíme hledat jiné řešení. A to jiné řešení spočívá Eh, v té, eh, by byli obeznámeni s těmito věcmi a bylo by to vlastně uklidňující jak pro ty dané státy, tak i pro investory. Takže to jsou čtyři osy, které se byla při vypracování tohoto stanoviska. Spočívala v tom, že je nutné najít ten zlatý střed mezi tedy přehnaným, volným, volnou výměnou. Děkuji za pozornost. Member wishing to take the floor. Mnohokrát vám děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Nevypadá to tak. Děkuji. Dovolte, bych vás informoval, že lhuta pro pozměňovací návrhy 29. června poledne. Tím můžeme uzavřít tento bod. 24 se odložilo, takže jsme u bodu 25 zpráva eh, pro výboru, týká se to smluv pro dodávání digitálního obsahu. Máme tady oba zpravodaje, paní Gebhardt a pana Pose. Pan Fos má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, ještě musíme tam dolaďovat znění, ale Eh, myslím, že už se teď nacházíme v situaci, kdy můžeme i nebo prodleva. A sice za prvé to otázka zboží eh, se zabudovaným softwarem podléhalo měrnice o prodeji online. My ale zatím, eh, myslím, že tam je ta lhuta 12. října, aby došlo k dostatečnému pokroku se kterým bychom mohli se spokojit. je naší směrnice bychom řekli, že ty právní účinky se nevztahují na další typy produktů, ať už to se prodává přímo nebo radu nějakým způsobem motivovat, aby eh, postoupila i s projednáváním té směrnice o prodeji na internetu, tak aby potom bylo první dospět k nějakému výsledku, který by nás ujistil o tom, že oba ty balíčky, a to by bylo ideální, kdyby oba mohly paralelně být projednávány. A proto jsme žádali, jestli by do října nemohlo být možné, aby rada eh, přijala nějaký eh, společný